Dobré odpoledne, milí kolegové, vítám vás, omlouvám se za to krátké spoždění. Jak víte, právě monitorujeme volby na Ukrajině již tři týdny a ukrajinská média by chtěli vědět, jak budeme po třetí v historii Evropského parlamentu po Gruzii a Kosovu provádět monitorování voleb. Takže eh, naše jednání se zaměřuje na dva body. Je to role Evropské unie v OSN, jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky a také další bod na pořadu jednání, který byl trochu pozměněn. Je to výměna názorů s Kristianem Leslerem. To jsou ty vztahy, ano, je zodpovědný za vztahy mezi EU a Kubou a další Bod čtyři výměna eh, názoru o vědecké diplomacii byl odložen na jindy. Vycházím z toho, že jsme tedy schválili pořad jednání a že můžeme bezprostředně přejít k bodu 3 a to je eh, druhé projednávání návrhu zprávy, kterou připravil kolega Pavlo Farinen. Celá eh, rada Řada kolegů v uplynulých měsících se na tom také podílela, protože je to důležitá zpráva, která se snaží eh, sformulovat, jak může EU lépe fungovat v systému OSN, abychom lépe dosahovali cílů v oblasti zahraniční politiky. Máme celou řadu pozměňovacích eh, návrhů. Pět dalších výborů předložilo k této zprávě stanoviska a víme, že zpravodaj a e, stínoví zpravodajové k této zprávě vypracovali 24 kompromisů. Dále je třeba poznamenat, že během první výměny názorů k této zprávě e, jsme e, vycházeli z toho, že to není tedy výroční zpráva, která stanovuje priority, ale má identifikovat, jak by bylo možné využít stávajícího systému jako katalyzátor ve prospěch eh, zahraniční politiky EU, jak bychom mohli v OSN maximalizovat eh, účinek, jak eh, působí tato globální organizace obecně. Chtěl bych požádat pana Varinejna o aktualizaci a e, zítra dopoledne se bude hlasovat o této zprávě. Pane Varinen, máte slovo. Pane předsedo, milí kolegové, já vám velice děkuji, pane předsedo, e, za to, že jste e, uvedl tuto zprávu a také řekl ty hlavní myšlenky. Není to výroční zpráva, tato zpráva má posílit Evropskou unii její možnosti ovlivňovat globální vývoj uvnitř systému OSN. Původně jsem navrhoval, abychom koncipovali šířeji název této zprávy jako globální role EU, ale bude to omezeno na OSN. A to v podstatě to eh, příliš nezužuje, protože eh, systém OSN pokrývá veškeré formy multinárodní spolupráce na světě. Ty naše bilaterální vztahy tu nejsou dostatečně zohleděny eh, s zeměmi a skupinami zemí mimo EU, takže se to zaměřuje zejména na globální a více strané otázky. Abychom posílili své možnosti, abychom dosahovali svých eh, cílů v oblasti zahraniční politiky globálně, musíme v prvé řadě posílit možnosti systému OSN, aby eh, posílili eh, OSN a jeho, její systém v globálním kontextu, globální zprávu. Také bychom chtěli posílit svůj vliv v rámci systému OSN. A ve zprávě se k tomu snažíme předložit příslušné návrhy. Struktura zprávy je docela jednoduchá. Nejprve jsem citoval cíle zahraniční politiky EU, e, které jsou zakotveny ve smlouvě. Je to popis e, systému EU a potom je tu jeden e, odstavec operativní povahy, jak tedy chápat ty cíle. Systém OSN eh, se opírá o dva pilíře od té doby, kdy eh, před 70 lety byla eh, vytvořena charta. Máme ekonomickou a sociální chartu a tady v tomto návrhu zprávy předkládám návrhy, jak reformovat a posilovat Radu bezpečnosti a jak zlepšit její fungování Jistě všichni chápeme, že radikální změna Rady bezpečnosti vlastně možná není, ale co by bylo možné v tomto kontextu učinit, to obsahuje naše zpráva. A za druhé jsem také předložil některé návrhy, jak posílit ekonomickou a sociální stránku systému OSN. Ve zprávě samotné jsem e, formuloval některé ambiciozní myšlenky. Rád bych se zmínil zejména o třech z nich. Za prvé jsem navrhoval, aby bylo v rámci OSN, e, v rámci rozhodování OSN vytvořeno parlamentní schromáždění. E, bylo by to něco jako světový parlament. Tento návrh při vyjednávání nebyl podpořen většinou ani myšlenka, že by bylo eh, vytvořeno takové parlamentní schromáždění. Pan Jo Leinen se tím zabýval a eh, skonstatoval, že Evropský parlament tuto myšlenku parlamentního schromáždění vlastně již dvakrát schválil, ale při jednání se stínovými zpravodaji se mi nepodařilo dosáhnout většiny. Myslím, že se o tom bude hlasovat. Není to začleněno do eh, kompromisu, bude to tedy oddělené hlasování. A teď druhá ambiciozní myšlenka. evropskou, eh, eh, hospodářské sociální výbor by se měl stát takovým trvale udržitelným výborem. Také jsem navrhoval, aby Rada pro udržitelný rozvoj by měla mít stejný status a stejnou strukturu jako Rada bezpečnosti měli by mít trvalé členy eh, na celém světě, včetně Evropské unie a potom také eh, rotující členství. Takováto struktura Evropské unie by mohla mít eh, opravdu značný vliv na hospodářskou a sociální část působení OSN jako e, takový návrh přijat nebyl, ale e, v odstavci 5 v kompromisu číslo 8 se nám podařilo nalézt e, docela uspokojivou formulaci, takže nejprve konstatujeme, že ekosok musí být posílen a je třeba toho dosáhnout v prvé řadě cestou strukturálních a funkčních eh, reform eh, ekonomické a sociální rady, takže eh, eh, je zapotřebí strukturální a funkční reforma, aniž bychom konkrétně říkali, jaké reformy mají být uskutečněny. A potom ještě další věta se týká institucí EU a členských států, aby zvažovali možnosti posílení své roli v ekonomickém a sociálním eh, výboru, aby se z toho stala trvale udržitelná rada. Takže se tu zmiňujeme o změně názvu. To je součást kompromisního textu. Sice to není přesně to, co jsem chtěl, ale blíží se tomu a budeme to moci podpořit a pracovat v budoucnu na tomto základě. A třetí e, takový e, můj cíl při vypracovávání tohoto textu byla snaha po, eh, po lepší organizaci a koordinaci práci Evropského eh, parlamentu v otázce těch eh, klíčových témat. V tomto návrhu je to vlastně součást kompromisních pozměňovacích návrhů. Tam nejprve vítáme organizaci komise do těch eh, klastrů, to znamená, že vysoká představitelka místo předsedkyně komise má posílené pravomoce a to, e, že koordinuje vnější politiku Unie s velmi těsnou spoluprácí s dalšími e, unijními institucemi. A tady e, zdůrazňujeme, že globální dimenze a politika v této oblasti musí být vysokou prioritou. A potom v odstavci 16 žádáme vysokou představitelku místo předsedkyni komise, aby do své E, strategie začlenila e, velice zásadní e, stať o spolupráci uvnitř Unie směrem k vnějším záležitostem. A říkáme, že Evropský parlament musí být v situaci, kdy se bude moci zabývat těmi vnějšími zásadními trendy a situacemi tak důkladně a dohloubky jako další unijní instituce a také žádáme ostatní příslušné výbory, aby se vyjádřili k této eh, konkrétní části zprávy vysoké představitelky eh, pro výbor zahraničních věcí. Takže AFED podle této formulace bude koordinovat práci Evropského parlamentu a bude vyzývat všechny výbory, aby předkládali svá stanoviska, když budeme eh, tedy se seznamovat a eh, připomínkovat eh, tuto výroční zprávu o globální úloze Evropské unie. To je poměrně podle mého názoru důležitý krok ku předu zdůraznění významu parlamentu. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Některé ty diskuze byly trochu obtížné, ale ten konečný výsledek je pro mě uspokojivý. Pokusil jsem se zohlednit všechny možné pozměňovací návrhy eh, při formulaci kompromisních pozměňovacích návrhů. Některé z eh, pozměňovacích návrhů, které eh, jsme dostali, byly příliš detailní, příliš se zaobíraly každodenní činností, tou běžnou agendou eh, Spojených národů na to, aby byly začleněny do tohoto dokumentu, protože tato zpráva má takový globálnější, souhrnější pohled na fungování institucí a na globální témata. Takže e, já jsem podporoval ty pozměňovací návrhy, které odpovídají charakteru této zprávy a které do ní náleží i co do obsahu a rozsahu. Ale samozřejmě všechny pozměňovací návrhy e, prostě nemohou být začleněny. 322 pozměňovacích návrhů, e, ten Hlasovací seznam je připraven a zítra doufám, že to proběhne v klidu. Musím eh, poděkovat sekretariátu výboru, s kterými s jeho členy se mi velmi dobře spolupracovalo. Děkuji, pane předsedo, a jsem připraveno vyslechnout připomínky, případně odpovědět na dotazy. Předseda, děkuji, vážený eh, pane kolego eh, Varajnene. Potom bude hovořit jménem pana Dažana, ale teď je tady pan Leinen jako první na řadě. Prosím. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já sice nejsem za naši skupinu stínovým zpravodajem, vystoupím tedy z pozice členem pracovní skupiny v AFETu pro spolupráci s OSN. Děkuji, pane zpravodaj byl velice úspěšný tím, že předložil 24 kompromisních návrhů. To ukazuje, že se ubíráme stejným směrem při dalším vývoji a v úsilí o reformy OSN. Tato zpráva se neopírá o celoroční cyklus generálních schromáždění, ale má se dívat ještě dále do budoucna, jak chceme řešit globální zprávu eh, v rámci OSN. Globální governance zpráva v tomto století velice souvisí s trvalou udržitelností. To již zaznělo. Otázkou je, zda ECOSOC je schopen plnit tuto úlohu, anebo zda eh, jako úplně obdobně u Rady bezpečnosti nebudeme potřebovat zastupovat eh, eh, Radu pro udržitelnost. A my jsme to sformulovali tak nějak eh, skrytě v práci ohledně Evropského hospodářsko-sociální výboru. Pan zpravodaj řekl, že Rada bezpočn- bezpečnosti se téměř nedá eh, reformovat. To se může říci i o eh, Evropském hospodářském a sociálním eh, výboru. Tady se také nedá dost dobře reformovat. Budeme muset o tom přemýšlet, jak udržitelnost posílit ve všech složkách. A dále bych chtěl říci, že jde o demokratickou složku Global Governments. Jistě OSN vznikla jako e, sloučení států s jejich vládami. V současnosti e, řešíme každodenní problémy lidí i u té globální problematiky a e, potřebujeme parlamentní schromáždění, potřebujeme větší demokratickou složku v OSN. Také vítám to, že v Evropském parlamentu bychom se měli opírat o globální témata při činnosti všech výborů a mělo by to odrážet, že jde o e, celosvětovou politiku a ne o zahraniční politiku. Je to ochrana životního prostředí, lidská práva a tady musíme e, e, se věnovat politice světového pořádku. Není to v klasickém smyslu zahraniční politika, takže ten požadavek vytvořit parlamentní schromáždění přijde zase v příštím roce. Tohoto cíle se nebudeme vzdávat, také jsme se už na tom dvakrát dohodli. Děkuji, pane předsedo. Takže pan kolega Boštinaro je další a ten bude hovořit jménem stínového zpravodaje za sociálně demokratickou frakci. Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna krátká věta úvodem. Naše zpráva může být důležitým příspěvkem a pomoci eh, Evropské unie Evropské unii se tak trochu podívat dopředu i naspět. Globální E, lídři tady byli poprvé vlastně výrazně e, osloveni a e, zúrazněna jejich úloha při řešení sporů. Víc jak kdykoliv předtím se teď řada lidí dívá směrem k OSN, aby řešilo krize, které zažíváme. A teď bych rád tlumočil slova kolegyně Sorary, která bohužel cestuje spožděným, spožděným letadlem. Nejprve děkuje eh, zpravodaji za velmi konstruktivního ducha při jednání a za snahu překonat největší problémy. Takže udrži, eh, Rada pro udržitelný rozvoj, to bylo velké téma k diskuzi, zdá se mi, že jsme ale dosáhli dobrého kompromisu, takže teď jde o to reformovat stávající orgány OSN a posílení úlohy Unie uvnitř ekosoku, ale úplně se nedá vyhýbat otázce, otázce rozvoje ekosoku v Radu pro udržitelný rozvoj do budoucna. Kompromis číslo dvě, byla tady celá řada velmi dobrých pozměňovacích návrhů z řady e, frakcí a e, výborů ohledně postavení generálního tajemníka, který by měl také, e, kterýž to post by měl také reflektovat rovnost mezi muži a e, ženami. Jelikož Evropský parlament velmi se zasazuje za rovnost rovnost pohlaví, tak doufám, že v tento kompromisní návrh eh, bude možno, eh, že pro tento kompromisní návrh bude eh, moci opravdu hlasovat řada kolegyň a kolegů. Pozměňovací návrh 121 eh, ženy při řešení konfliktů. Já jsem tady eh, přišla s pozměňovacím návrhem, který podporuje eh, také usnesení 1325 OSN, kde je zdůrazněna role ženy při řešení konfliktů a udržování míru. Je to pozměňovací návrh 100 95 a já doufám, že ho budeme moci spořit. Po, a pak je tady ještě otázka trestu smrti. My jako Evropská unie musíme pracovat na tom, aby trest smrti byl opravdu zrušen. Je to otázka pozměňovacího návrhu 103 a teď 105. Eh, uprchlíci, environmentální uprchlíci. Eh, takže my se musíme také eh, této rozpravy aktivně zúčastnit a spolupracovat na právní definici tohoto termínu Dublinu a e, musím říct, že mě překvapilo, že někteří nechtěli, aby toto se v kompromisu objevilo, protože Evropský parlament už to přece e, schválil nedávno, e, počátkem roku v dokumentu o lidských právech. Já doufám, že může být konsistentní a že většinu pro pozměňovací návrh 105 získáme. Rovněž chci říct, že v proslovech řady globálních lídrů na úrovni OSN je koncepce klimatických uprchlíků či environmentálních uprchlíků mě opravdu zmiňována jako, druh, jako další velká krize, se kterou možná budeme, být, budeme brzy konfrontováni. Děkuji vám, pane Boštináro, za vaše připomínky a teď pan Šolt z GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat velice stínovému zpravodaji za pokus tyto různé a četné pozměňovací návrhy dát dohromady tak, že se nám podařilo zprávu učinit únosnou a vylepšit ji na téma, co EU může jako aktér reálně dosáhnout v OSN s tím, že víme, že jsme svazek států, eh, který vytváří určité napětí. Nacházíme se v transformačním procesu a s tímto tónem, s vývojem celé té zprávy se snažíme ukázat cestu, jak je možné do současného úsilí o reformy systému OSN v celku, ale zejména Rady bezpečnosti a také eh, valného schromáždění, jak je možné nutné, aby se eh, do toho zapracovaly eh, možnosti EU velice produktivně a my jsme se se svými pozměňovacími návrhy snažili ukázat, že eh, silné stránky, které má mít EU, je zapojování do stávajících procesů. To znamená zejména se zaměřit na ekosok, tedy to, to co zhrálo eh, důležitou roli na eh, summitu eh, před několika týdny, aby bylo možné podporovat mír demokraticky reagovat na globální výzvy hospodářského a sociálního vývoje celosvětového společenství. A druhý bod, i my jsme obdobně, jak to právě řekl Jo Leinen, jsme předložili pozměňovací návrhy, které posilují eh, demokratickou eh, povahu eh, OSN, protože si také vzpomínám na jednu diskuzi se zástupci nevládních organizací, kteří říkali, máte důvěru v politiku své vlády a explicitně to bylo spjato s odpovědí, že nemají důvěru, jak eh, se dělá tato politika a potom zazněla otázka, jak to, že tedy máte důvěru v OSN, to znamená, že potřebujeme demokratickou legitimizaci legitimizaci posílit i spolu s eh, zástupci vlád ve valném schromáždění a proto mm, máme sympatie vůči eh, té myšlence se vytvořit parlamentní schromáždění. Jsme si ale vědomi veškerých potíží. Chceme tuto cestu ale dále sledovat a proto jsme eh, v návrhu 136 řekli, že eh, musí být možnost eh, více ovlivňovat OSN a Radu bezpečnosti, protože je tu celá řada struktur, které se překrývají a ty bychom měli posílit ve smyslu práce v OSN. Věřím, že náš pozměňovací návrh podpoříte. Co se týče volby generálního tajemníka, tak to bychom si slibovali trochu více odvahy od eh, pana zpravodaje i při tom projednávání kompromisů. Opravdu tady potřebujeme změnu a také jsme v tomto smyslu předložili různé pozměňovací návrhy. Doufejme, že s tím kompromislem číslo dva, který je podle mého důležitý a ukazuje směr v diskuzi, jak bychom měli řešit tuto volbu jako akt, který by měl být efektivnější. také bychom měli, myslím, tu odvahu a já vím, že v různých frakcích se na to díváte jinak, že ve vedoucích eh, funkcích OSN by měly být více zastoupeny ženy. A i také eh, je opravdu na čase, aby k této změně došlo i na postu generálního tajemníka. Já doufám, že díky kompromisům získáme dobrou zprávu. Děkuji. Eh, Děkuji vám a teď je na řadě paní kolegyně Barbara. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za velmi dobrou spolupráci a za to, že celá řada našich pozměňovacích návrhů byla začleněna do kompromisních pozměňovacích návrhů. Já bych eh, se teď ráda zmínila o některých pozměňovacích návrzích za nás, eh, které nebyly do těch kompromisů zahrnutu. Je to 167, které se týká místa pro eh, Evropskou unii eh, v Radě bezpečnosti, což by samozřejmě posílilo naši roli na mezinárodní eh, úrovni jako mezinárodního hráče. Bylo by to obtížné získat, ale měli bychom se za to zasadit a pak ještě k Evropskému soudu pro lidská práva. Tady chci říct, že jsme jediným regionem na celém světě, který má svůj soudní dvůr, eh, který má jurisdikci na eh, národními soudy jednotlivých států a nad eh, evropskými občany. A existence tohoto soudu eh, nesmírně významně přispěla k dodržování lidských práv, eh, které jsou eh, pro nás zakotveny v našich základních dokumentech. A pak ještě k mírovým sporům OSN E, OSN teď nedávno v září zorganizovala summit e, k těm mírovým sborům a celá řada zemí, včetně Číny, slíbily, že e, posílí tyto sbory. I členské státy Unie by v tomto směru měly udělat víc. A ještě k dronům. Je to pozměňovací návrh 199 a my jsme e, e, zdůraznili, že je nutno e, tady ustavit mezinárodní právní rámec a striktně ho vykládat tak, aby i užití těchto vojenských dronů striktně respektovalo mezinárodní právo. A pak je tu pozměňovací návrh 300 k Radě bezpečnosti OSN. Pokud vážně věříme v posílení OSN a posílení právního státu, tak by členské státy bez Eh, souhlasu bez, Rady bezpečnosti neměli vojensky intervenovat nikde. Měli by, eh, mělo by se jim připomenout, že tady skutečně nemůže existovat bez mandátu Rady bezpečnosti eh, vojenská intervence z jejich strany a to jsou pozměňovací návrhy, které jsou pro nás velice důležité a doufám, že budete moci během zítřejšího hlasování podpořit. Děkuji paní Lohbiller. Mr. Carver. A nyní požádalo slovo pan Kare. Děkuji vám, a pane předsedo. Já samozřejmě některé komentáře budu mít i na plenárce, ale asi vás se nepřekvapí, že s tímto nemohu souhlasit, kde je vlastně snaha dát více pravomoci EU na úkor členských států. Já nechápu tu logiku, máme stále členy Rady bezpečnosti Francii, Spojené království, máme i některé rotující členy, eh, to znamená, že členské státy tam jsou zastoupeny a nemohou tedy souhlasit eh, s touto myšlenkou a těším se na určitě živou rozpravu na plenárce. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že už někdo další se do diskuze nepřihlásil, takže dovolte eh, názor jménem stínového zpravodaje EPP pana Danžana, který zde nemůže být přítomen, který eh, tedy se velice váží úzká spolupráce s naším zpravodajem panem eh, Vajrinenem a je potěšen, že to společné úsilí vyústilo v text, který je dnes široce přijímán všemi kolegy, kteří se podíleli na této práci. Je zvláště spokojen, že ta zpráva se dnes více zaměřuje na strategii EU ehm, e v oblasti zahraničních věcí, to znamená na úkoly, které jsou důležité z hlediska EU a nesoustředí se už tolik na zprávu OSN, která je také důležitá, ale možná méně relevantní pro eh, Evropský parlament jakožto instituci. Také ale velice dobře chápe dlouhodobé snahy našeho zpravodaje o eh, zřízení Rady pro udržitelný rozvoj a ta formulace, k níž jste dospěli v kompromisu, je snad vyhovující pro všechny. Dále ke struktuře zprávy. Ta je velice vyvážená, jsou tam body odůvodnění a text samotný. Vyvážená je i ta terminologická stránka věci, kde se tedy hovoří o vysoké představitelce ehm, Evropské unie a její úloze v rámci OSN. Náš stínový zpravodaj tedy z tohoto hlediska je spokojen a e, může souhlasit s většinou textů v těch 24 kompromisech. Je tam jedna výhrada týkající se jednoho kompromisu, ale myslím, to už bylo řešeno. To znamená, jestli EP může explicitně navrhovat, jak by měl vypadat proces volby generálního tajemníka respektujeme celkovou vyváženost. Víme, že dosud to, tento post nezastávala žádná žena, ale myslíme si, že bychom to asi měli spíše nechat na orgánech OSN, aby se tím zabývali. To jsou tedy hlavní komentáře pana Danžána a pokud někdo další se nechce vyjádřit, tak bych ještě požádal pana Vajrenana, aby schrnul diskusi. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za vaše komentáře. Myslím, že mohu být stručný. Poznamenal jsem si eh, přání, které ještě máte, eh, pokud se týče vašich individuálních pozměňovacích návrhů. Vyrozuměl jsem, že většina frakcí nyní podporuje kompromisní návrhy. Eh, na straně EPP je ta výhrada týkající se kompromisu číslo dvě, kdy EPP bude hlasovat proti, takže uvidíme zítra, jak to dopadne. Dívám se na hlasovací seznam a svá vlastní doporučení ve světle těch diskusí. Eh, jsem tedy připravil, myslím, že to bylo velice zajímavé. Měli jsme na začátku rozdílné názory, ale Podařilo se nám je zblížit a myslím si, že ten výsledek je pozitivní a je to dobrý základ pro eh, formulaci našich postojů do budoucna. Samozřejmě řadu eh, námětů do takovéto zprávy nelze zahrnout. Pokud tam tedy uvádíme mínus jako své doporučení pro pozměňovací návrh, to neznamená, že ta myšlenka samotná je špatná nebo že bych s ní nesouhlasil. Jde spíše o to, že struktura a e, povaha zprávy je omezená. Ale samozřejmě v hlasování bude rozhodující názor většiny. Takže se budeme soustředit na zítřejší hlasování a doufám, že dospějeme ke zprávě, která bude logická a která i strukturálně bude zprávou, která se bude držet určitých zásad, tak jak jsem se o to snažil už v návrhu zprávy a v následných diskusích o pozměňovacích návrzích. Takže děkuji. Děkuji vám, pane Vajrinene, děkuji stínovým předvedeným panu Dážánovi, paní Post, panu Šolcovi, paní Lohbiller a kolegovi Kastaldovi. Tím tady končíme tento bod jednání a hlasování proběhne zítra v 9.45 a očekáváme, že se tedy všichni zúčastní zítřejšího hlasování, které bude následovat po diskusi o vztazích EU-Čína. Vyrozuměla jsem, že pan Lesler z SVČ dorazí za pár minut, takže uděláme teď krátkou přestávku, abyste si mohli vyřídit maily a telefony a budeme pokračovat ve 4 hodiny.

Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we... Kolegové, jsou čtyři hodiny, takže můžeme pokračovat s programem bod 5. Výměna názorů eh, s panem Christianem Lesslerem, který je zástupcem generálního tajemníka SVČ pro hospodářské a globální otázky. Dříve byl jedním z eh, členů předsednictví představenstva této organizace a dnes je tady eh, poprvé v eh, této nové funkci. Nejprve chci říci, že vztahy mezi EU a Kubou eh, procházejí takovým bezprecedentním okamžikem, probíhají jednání o navázání politického dialogu a uzavření dohody o spolupráci PDCA. Kuba je jedinou latinoamerickou zemí, která zatím neuzavřela takovou tu dohodu o spolupráci a politickém dialogu s EU se zřejmých důvodů, které všichni známe. Paralelně s tím USA a Kuba navázali 1. července 2015 diplomatické styky a eh, jedná se skutečně o historické zblížení mezi oběma zeměmi, které eh, tedy vlastně probíhá už od konce minulého roku. Nicméně k plné normalizaci vztahů ještě nedošlo to asi ještě trochu vzdálené s k ekonomickému embargu USA vůči Kubě. Už v červnu 2008 Evropská unie rozhodla, že povede komplexní politický dialog s kubánskou vládou. Od té doby proběhlo šest jednání na vysoké úrovni. EU pokračuje v diplomatických vztazích s Kubou e, vlastně už teď je to 27 let. A pokud jde o Evropský parlament, ten byl vždy e, fórem pro dialog. Poslanci Evropského parlamentu jsou v kontaktu od roku 85 s našimi kubánskými protějšky, to znamená, je to dialog, který trvá už více než 30 let a e, to tedy v rámci společného parlamentního schromáždění EU Latinská Amerika, takzvané Parlatino. Společný postoj EU ke Kubě byl schválen v prosinci 96, kde jsou vytyčeny cíle jako povzbuzovat vznik pluralistické demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod. V této souvislosti dnes máme tedy možnost se dozvědět, jak SVČ vnímá pokrok, který Kuba učinila v posledních měsících, jaké budou nové úlohy eh, té dohody o spolupráci a politickém dialogu a vzhledem k tomu, že pan Leffler před několika měsíci navštívil Kubu, tak bychom byli rádi, kdyby se s námi podělil o ty nejčerstvější dojmy ohledně toho, jak Kuba eh, vnímá to měnící se prostředí, v němž se ocitla. Také bychom rádi slyšeli komentář k nedávné návštěvě papeže Františka na Kubě a také e, zmínku o hlavních hospodářských a politických reformách a také o celkové sociální a finanční situaci země, která tak dlouho byla izolována. To bylo tedy slovo úvodem a nyní požádám pana Leslera, aby si vzal slovo, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. To jste mi dal opravdu poměrně obsáhlý úkol v tom Eh, encyklopedickém úvodu týkající se vztahu EU a Kuba. Skutečně poprvé v této funkci jsem v parlamentu, ale není to poprvé, co tady jsem kvůli Kubě. Já jsem byl eh, ředitelem pro eh, latinskoamerické státy a pro jednání s Kubou, takže jsem měl to potěšení už několikrát tady s vámi o tom hovořit. A samozřejmě Kuba byla také tématem na plenárním zasedání v červenci před letní přestávkou, kdy komisař Hahn zastupoval vysokou představitelku a hovořil tedy v rozpravě o vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou, kde mimo jiné eh, se tedy řešila i Kuba. Myslím, že klíčovým slovem které popisuje situaci v zemi a v našich eh, vztazích, je slovo změna a kontinuita. Takže změna probíhá, změna v našich vztazích, změna na Kubě, změna v celkovém kontextu, v němž se Kuba vyvíjí, zejména pokud jde o vztahy Kuby s USA. A také je tady eh, silná kontinuita a snaha kubánského vedení zachovat eh, velkou kontinuitu jejich struktury a politiky, což nevždy odpovídá cílům eh, některé části jejich obyvatelstva nebo některých jejich partnerů v různých zemích světa. Nejvýznamnější změnou v posledních letech je především zblížení Kuby a USA. Kuba už není v rámci amerického kontinentu izolovaná. To, ta izolace byla vždycky relativní, ale v posledním necelém roce, to znamená od prosince loňského roku, se Kuba plně znovu vrátila na scénu jako významný regionální aktér, který působí na všech úrovních spolu s, i s USA, jak jsme viděli na summitu amerického kontinentu. Velice viditelně se snaží tedy také objevovat na mezinárodní scéně, což se jim podařilo díky zářijové návštěvě papeže Františka. Byla to třetí návštěva papeže eh, na Kubě za posledních 20 let. A myslím, že to byla úspěšná vizita jak pro eh, úspěšná návštěva jak pro Kubu, tak pro papeže eh, Františka. Znovu navázání diplomatických vztahů s USA, normalizace na diplomatické úrovni, i když ještě ne na hospodářské úrovni, eh, exponenciální růst eh, cestovního ruchu eh, z USA a vzájemná výměna. Tam ten nárůst byl za poslední dva měsíce o více než 20 Dále došlo ke změnám, které vlastně ovlivnily Kubu vizuálně, ale také z hlediska očekávání týkající se ekonomické i politické oblasti. Je to pro nás výzva, ale také zároveň podpora, podpora našeho vlastního úsilí snažit se o Eh, rozvoj a prohloubení vztahů EU-Kuba. Jak víte, už se tím zabýváme řadu let. Jak se říkal, pane předsedo, v roce 2008 po několika letém přerušení došlo k obnově jednání o spolupráci a politickém dialogu a po mnoholetém dialogu SVČ a komise navrhli radě, že bychom měli revidovat rámec našich vztahů a sjednat dohodu o politickém dialogu a spolupráci. To znamená, že z takového neformálního a politicky velice uvolněného rámce bychom přešli k takové právní bilaterální formě, a to je právě ta dohoda o spolupráci a politickém dialogu. Asi dobře víte, že kubánské úřady 20 let vnímali společný Ehm, postoj EU jako něco nepříjemného, eh, jako jednostrané vyjádření. A samozřejmě v tomto ohledu měli pravdu. Je to skutečně jednostrané prohlášení EU. Ti, kteří už sledujete evropskou politiku dlouho, tak si možná vzpomenete, že ten nástroj společných postojů byl kdysi takovým experimentem v rámci Amsterdamské smlouvy. Bylo jich přijato e, několik, myslím, že tehdy se tomu říkala společná strategie, většina z nich nakonec upadla v zapomnění nebo byla zrušena a e, toto je vlastně jediný pozůstatek tohoto vývojového e, stádia EU byl to vlastně ten postoj právě k Jakubě a zůstal tak dlouho, protože vlastně jsme nedospěli k něčemu jinému. A před několika lety tedy se objevil návrh, že bychom přešli místo toho krámcové dohodě a tento, tato změna vycházela z přesvědčení, že nejlepší cestou, jak podpořit změny a rozvoj na Kubě je s nimi jednat a snažit se eh, činit tak eh, nějak smysluplně. Víme samozřejmě, že jsou záležitosti, na které máme odlišný názor nebo věci, kde, na kterých se neschodneme, ale to platí pro řadu jiných zemí světa a to není důvod pro to, abychom s nimi nejednali vůbec. A na tomto základě jsme zahájili jednání o tom novém rámci. Tato jednání teď už trvají necelý rok a půl. Páté kolo jednání proběhlo v září v Havaně, tehdy jsem tam tedy byl naposledy a těšíme se na další kolo jednání, které proběhne v Bruselu na konci listopadu nebo na začátku prosince. Možná to vypadá jako dlouhá doba, ale není ve skutečnosti. Předtím jsem to, eh, eh, už dříve jsem to srovnával s jednáním o rámcové dohodě s EU s Kanadou, dohoda o spolupráci a politickém dialogu s Kanadou to eh, nebyl úplně nejsložitější eh, partner, ale přitom tam byla spousta eh, bodů, o kterých jsme museli dlouze jednat a to jednání trvalo tři roky a bylo, bylo, to, bylo to třináct kol jednání. Takže teď s Kubou jsme u pátého kola a myslím, že si vedeme dobře, protože už jsme zaznamenali poměrně velký pokrok. Dohoda obsahuje tři hlavní pilíře. Jeden se týká politického dialogu, ten se týká široce koncipovaných politických témat bilaterálně, regionálně i multilaterálně koncipovaných, včetně zprávy, včetně lidských práv, ať už to jsou základní občanská politická práva nebo ekonomická a sociální práva, ale stejným způsobem jde také o celou řadu globálních výzev, jako je migrace, eh, drogy, program trvale udržitelného rozvoje, otázky diskriminace a tak dále a tak dále. A potom ještě klasicky otázky zahraniční politiky, eh, boj proti šíření eh, hromad vlastních zbraní, kontrola obchodování s majiny, zbraněmi a tak dále a tak dále. Další dvě kapitoly, jedna z nich se týká spolupráce, rozhodli jsme se to nazvat spolupráce a politický dialog, protože když máme rozvíjet spolupráci, dejme tomu v oblasti životního prostředí, rozvoje venkova i na celou řadu dalších témat. Potom chceme vést dialog mezi politickými experty, kteří mohou informovat o možnostech spolupráce, abychom si udělali lepší obrázek o možnostech které se nabízejí. A potom třetí kapitola, třetí pilíř jsou obchodní a hospodářské vztahy. Není to dohoda o preferenci, není to ani obchodní preferenční dohoda, ani eh, o to eh, nežádali Kubánci, ani to ne byla snaha EU. Eh, e ta obchodní stránka se snaží spíše zajistit, abychom společně chápali mezinárodní eh, pravidla a standardy. Můžeme hovořit o usnadnění obchodu, o technických eh, normách, SPS standardech a podobně. Můžeme posílit celní spolupráci a také můžeme spolupracovat na posílení administrativního a regulačního rámce pro investice. této kapitole o ekonomických a obchodních otázkách a v těch kapitolách o politickém eh, dialogu a spolupráci práci se již konalo pět kol a dosáhli jsme při jednání dobrého úspěchu. Tyto dvě kapitoly tam se nám podařilo se dohodnout eh, na eh, jazyku, který bychom chtěli zapracovat do, té, eh, do toho rámce o obchodní dohodě, kterou chceme politikům předložit ke schválení, než to předložíme Evropskému parlamentu a radě co se týče politického dialogu a příslušné kapitoly, tak tam se nám také podařilo dosáhnout docela dobrého úspěchu. Nicméně tu jsou ještě důležitá témata, na kterých je třeba pracovat, kdy je třeba ujasnit a zajistit, aby například, když vytváříme nějaký rámec pro dialog o právě a o lidských právech, že stejně chápeme, o oč jde v tomto dialogu, abychom věděli, jaké je naše omezení, čeho můžeme dosáhnout. A kromě takovéhoto jednání jsme již eh, zahájili eh, aktivity této oblasti krátce eh, před létem, kdy Eh, Stavros Labrinidis, zvláštní zástupce pro lidská práva Evropské unie, zahájil dialog o otázkách lidských práv s eh, svým protěžkem na Kubě eh, s ministrem zahraničních věcí Stavros ho přivítal a několika denní jednání se konala zde nepodařilo se dosáhnout dohody na všechna témata, o kterých se diskutovalo, nicméně se nám podařilo nalézt společný základ pro eh, eh, analýzy eh, různých výzev a na tomto základě může pokračovat další práce. Věříme, že při příštím kole, které se bude konat, jak jsem řekl, koncem listopadu nebo začátkem prosince zde z Bruselu, a potom začátkem ještě několik dalších kol jednání, věřím, že se nám podaří dosáhnout dohody nebo alespoň blízké dohody o politickém dialogu s Kubou a my věříme, že to bude možné z technického hlediska, pokud tu bude politická vůle. A také jsme to naznačili politickým protějškům, že na naší straně tato politická vůle opravdu je. Domníváme se, že je důležité udělat ten krok dále a vytvořit takovýto rámec. A záchytným bodem pro naše vztahy v tom rychle se měnícím prostředí, v němž se nachází Kuba a v němž se budou rozvíjet naše vztahy. Toto prostředí se mění vzhledem k jejich vztahům k velkému sousedovi, k USA. Asi jste to sami slyšeli, nebo sami jste to četli, že americký prezident Barack Obama sám prohlásil, že americké embargo je zastaralé a e, vyzval kongres, aby ho zrušil. Samozřejmě s tím můžeme jenom souhlasit, jsme o tom přesvědčení již dlouho a my se domníváme, že je to vlastně překážka v, nejenom v ekonomických vztazích mezi e, Kubou a USA, ale překážkou ekonomického rozvoje na Kubě, takže takovýto prvek budeme ve všech strategiích podporovat, tedy eh, modernizace v ekonomických vztazích eh, a to zejména eh, zrušením embarga. Má to také negativní dopad na evropské zájmy. A to byl rušivý prvek mezi EU a USA v uplynulých letech a budeme rádi, když bude zrušeno. Jak jsem již řekl, Kuba je také velice aktivní eh, v eh, globálním působení eh, Latinské Ameriky stala se důležitým partnerem při jednání eh, s eh, malými státy v Karibiku. Je jedním z nejsilnějším eh, partnerem spolu s USA při boji proti viru Ebola při různých misích do Afriky a Kuba vytvářela také v různých částech světa technickou a zdravotnickou pomoc a my věříme, že tam je potenciál, abychom nalezli společný základ pro spolupráci s Kubou jako určitý vstup, který může vést k dalšímu eh, rozvoji našich bilaterálních vztahů. Máme program obnovené a posílené spolupráce s Kubou. Eh, do roku 2020 v rámci současného finančního rámce. Máme eh, rozpočet na bilaterální spolupráci 50 milionů eur. Je to sice skromné ve srovnání s eh, dalšími státy, ale je to velice důležité pro spolupráci které se Kuba věnuje s dalšími eh, partnery na světě a tento program eh, spolupráce eh, má určité podpůrné nástroje, které nám umožní doprovázet hledání priorit rámci dialogu a vytvářet specifické programy sdílení odborných poznatků, osvědčených postupů, zajištění modernizace a reform na Kubě. Jistě eh, narážíme ještě na důležité překážky na Kubě. Eh, byly to určité bloky, zejména v oblasti eh, svobody zhromažďování, svobody projevu. A zdá se, že eh, tyto překážky jsou nadále vážnými problémy v našem jednání. My se o tom zmiňujeme vůči kupánským protějškům. Celá léta jsme eh, je nabádali, aby měli větší důvěru sami v sobě a vůči svému lidu, aby podepsali úmluvu OSN o základních občanských, <clears throat> hospodářských a sociálních právách, aby ratifikovali ratifikovali provádění této úmluvy, ale víte, že i v tomto parlamentu bývá někdy eh, obtížné eh, přimět státy k ratifikaci mezinárodních nástrojů, ale myslím, že děláte dobrou a také rychlou práci. Dvě úmluvy OSN o základních právech jsou eh, už asi sedm nebo osm let v kubánském parlamentu a to je pro každý parlament dlouhé období, eh, než se rozhoupá k ratifikace, k ratifikaci. Takže teď je třeba e, trošičku s určitou i netrpělivostí tlačit na kubánskou stranu, aby s tím pohnula. E, to je důležité a samozřejmě jsou také důležitá občanská, základní občanská práva a jejich zdržování na ostrově, aby se, na ostrově, aby se zlepšil dialog, protože dialog je z našeho pohledu jediný způsob, ne nejlepší, ale jediný způsob, jak zajistit E, stabilní, e, sebevědomou a pokojnou organizaci společnosti. Je třeba, aby tady existovala důvěra v dialog, aby se tímto způsobem e, modernizovala společnost, aby nedošlo k nějakým bouřím. To my nechceme, chceme spolupracovat s Kubou, jak na úrovni občanské společnosti, tak na úrovni vlády, tak, aby bylo dosaženo prosperity a demokracie na ostrově. Děkuji. Děkuji vám. E, pane generální tajemníku, zástupce generálního tajemníka pane Lefflere za velmi pregnantní úvod k problematice. Je tady několik žádostí o slovo. Nejprve pan Galer, prosím. Ano, děkuji, pane Lefflere za vaši věcnou zprávu a za informace, v jaké fázi se momentálně nachází vyjednávání. V zásadě jsem proto, abychom s Kubou vedli dialog s cílem dosáhnout dohody. Vy jste řekl, že tu jsou dvě slova change and continuity, tedy změna a kontinuita. Osobně jsem také velice spokojen s tím, že Spojené státy americké obnovili diplomatické vztahy s Kubou a doufám, že budou zrušeny stávající sankce. Podle mého názoru měly být zrušeny už před 25 lety v tom okamžiku, kdy Satelity Sovětského svazu nepředstavovaly žádné nebezpečí pro USA. a tomu bylo už 25 let, takže ty debaty, které v zásadě musíme vést, by byly pasé, protože ten režim tam, eh, by tam neexistoval tak, jak se ještě prezentuje. Co se týče, vy jste řekl vysoký stupeň kontinuity s, s strukturalizací politiky. Jinými slovy řečeno, je to otázka moci, to znamená otázka, vzdá se strana svého monopolu, zdají se moci ti, kteří jsou u moci ve prospěch programu demokratických změn nebo zůstane v Latinské Americe Kuba jedinou zemí, která ten mocenský nárok nezmění a bude mít jednu vedoucí stranu v rámci tohoto jednání bychom neměli zapomínat na eh, podstatu našeho postoje eh, z roku 96. Já jsem si to znovu pročetl. Tady není ani jedna věta, která by nebyla politicky v pořádku. Když očekáváme demokratizaci od nějaké země, tak jako jsme to očekávali od zbytku Latinské Ameriky a také od východní Evropy, když požadujeme eh, jsme požadovali od představitelů eh, moci tu demokratizaci, tak je to naprosto v pořádku. A proto mám otázku. Řekl byste, že dialog a spolupráci máme vést i nad rámec státního aparátu aktivně a jak by to vypadalo? Vyslovil byste se proto, kdybychom vyzvali kubánskou vládu, aby eh, přistoupila eh, schválení nějakého eh, konkrétního plánu demokratizace země takový kulatý stůl, jako jsme měli s Polskem nebo s latinskoamerickými zeměmi a odchod od odchod a směrem k demokratizaci. Já doufám, nebo vlastně očekávám, je to také můj požadavek, že 25 let po změnách eh, po pádu komunistického režimu eh, jim to najednou odpustíme s takovou romantickou náladou, že eh, jim to povolíme. Otázka, nemáte dojem, že tento režim nebo jeho protagonisté se momentálně snaží privatizovat jak se na to díváme politicky, že generálové a vysocí funkcionáři již delší dobu si kupují pozice v hotelích, získávají různé licence, že se připravují na privatizaci a že tady budeme mít takovou nomenklaturu po privatizaci. Není to ta perspektiva, která nás očekává a potom budou, eh, budete jednat s tou eh, nomenklaturou, která se zprivatizovala a bude sídlit v Miami. Já bych očekával program pro kubánské lidi. Já nechci ani rekonkvistu, ani privatizační nomenklaturu. Já bych si přál nějaký časový rámec, který povede k demokratickým volbám, které umožní lidem na Kubě, aby si vybrali co chtějí a my bychom neměli nic definovat v té dohodě podle mého v tom smyslu, že e, umožníme pole position starému režimu na Nové Kubě. E, to tedy prosím, abychom zohlednili, e, že bychom neměli zapomínat na lidi abychom vytvořili nové vztahy opravdu na dobrém základě. Děkuji. Děkuji, Jirkem. Tak to už budu čtvrtý. Dobře. Já alespoň od roku 98 sledoval vztahy Kuby se Západem. Chcete, abych hovořil anglicky? Ne, je to moc potichu. Němčina je v pořádku, já rozumím, ale eh, ne neslyším dost dobře. Dobře, budu mluvit tedy hlasitěji. Od roku 98 jsem se více či méně intenzivně zabýval Kubou. Tenkrát při návštěvě někdejšího papaže jsem navštívil tento ostrov a jedna ze zkušeností, které jsem tam učinil, je ta, že to jsou výjimečné situace, které tuto zemi e, e, ukazují najednou z úplně jiné stránky, než jak jsme na to byli zvyklí. A po ukončení papežovy e, návštěvy to bohužel byla zase normální situace. Pochybuji také o tom, ta je to poslední návštěva papeže, eh, která se konala, když vy jste tam byl a zda eh, vám neukázala tato návštěva tuto zemi také ve zvláštní situaci. Po návštěvě nebo za dva týdny se všechno bude ubírat stejnou cestou. To jsem chtěl říci a potom ještě jednu věc. Hovořili jste o tom, že usilujete o nov novou rámcovou dohodu s Kubou. Již několik let se na ní pracuje a mě by zajímalo, zda Evropská unie a před nedávnem jsem to zažil v obdobné diskuzi s jednou expertkou v Madridu. Zda EU e, ne, nebyla zaskočena, když došlo k tomuto zbližování mezi USA a Kubou. Jinými slovy řečeno, příslušné orgány v Bruselu o tom věděli, že dochází k tomuto zbližování, k tomu vyjednávání, které vedlo ke zblížení mezi USA a Kubou a co to znamená pro nás. Je tu nebezpečí, že američané nás e, zase předhoní a my budeme v, s touto dohodou ten třetí, který se ale nesměje, ale který pláče. A když jste se zmiňoval o tom, že USA by měly zrušit obchodní embargo, já pochybuji o tom, že teď se budou blížit volby a vzhledem k eventuálnímu výsledku voleb, vzhledem k polarizaci v USA, se nedomnívám, že dojde ke změně politiky vůči eh, Kubě, která by vedla tedy k, k zrušení embarka. Děkuji. Takže teď je na řadě paní Desarnes, prosím. Ano, děkuji. Pane předsedo, já si myslím, že si všichni můžeme navzájem poblahopřát k tomu, co už eh, vlastně vnímám jako historický moment vztahu mezi Kubou a Spojenými státy. Myslím, že američané hráli zásadní roli, papež rovněž a Evropané. No, my si musíme položit otázku, jakou roli jsme hráli a zda jsme byli přítomni, alespoň vzdáleně, anebo blíž. Teď e, otázka, jediná otázka, která před námi Evropany leží, je, jak e, Kubu podpořit v její dvojnásobném vlastně přechodném období. Je tady přechodné období ekonomické a potom také ten přechod musí být v oblasti přechodu k demokracii. Já říkám dvojí přechod, protože jsem přesvědčená, že je třeba k těm cílům, ke dvěma cílům postupovat paralelně na jednou a docela by mě zajímalo, co si myslíte o této strategii, zdvojené strategii, jestli je vůbec možná. A druhá otázka, jakou mají, jaký přístup mají američané stejný anebo jiný? Děkuji vám. A teď paní Sakoafa, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. E, pane Leflere, po velmi e, zásadní informaci, kterou jste nám tady poskytl, a e, vzhledem k velice kritickým e, podmínkám, kdy se tady objevují ozvuk, dozvuky či ozvuky e, studené války, tak jak ten socialistický stát s pracujícími a zemědělci dále budovat, jak to bude vypadat s dalšími postupy PDCA představuje skutečně výborný rámec pro vztahy mezi oběma zeměmi a tady je důležité, že malá země, která 50 let, více jak 50 let žila pod tlakem smrtelného embarga, je teď vnímána jako, eh, nebo je s ní zacházeno jako rovný s rovným. A tady eh, patrně bude zapotřebí velkého úsilí, ale zároveň také otevřeného přístupu, a to ze všech stran, včetně té naší. Já si myslím, že tady je třeba takovýto eh, přístup přijmout bez jakýchkoliv dalších podmínek vůči Kubě, to je velice, velice nutné. A pak eh, je to otázka společného stanoviska Unie a eh, to, co tady existovalo jako společná politika vůči Kubě od roku 96, bylo vlastně překážkou dalšího rozvoje vztahů. Pak je tady otázka zásady nevměšování vměšování se do vnitřních záležitostí e, té které země, tady tedy Kuby, kterou je třeba e, dodržovat a pak Samozřejmě je to přistoupení něčím, co je důležité pro eh, lidi na obou stranách eh, Atlantického oceánu a také je pozitivní, že se tady vlastně věci teď odehrávají v konstruktivním eh, prostředí. To znamená, že obě strany mají evidentně vůli po prohloubit vztahy mezi Kubou a Unií. A já bych tady chtěla říct, že velmi zásadně podporuji další rozvoj vztahu s Kubou i v tomto poměrně obtížném eh, prostředí, v těch obtížných podmínkách. I v, tom, eh, to, eh, i v této situaci si Kuba udržela svou důstojnost a další kolo rozhovorů, které se bude odehrávat na úrovni Spojených národů a bude se týkat otázky embarga proti Kubě, tak tady doufám, že ty výsledky budou pozitivní pro všechny zúčastněné strany. Děkuji vám. Předseda, děkuji paní kolegy předsedkyně. A Milan Mon je dalším. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji pane Leflere. A nejprve bych vám chtěl eh, poblahopřát k nedávnému jmenování a povýšení v rámci SVČ. Děkuji také za to vaše expoze. Já mám také několik otázek a komentářů. První otázka. V tomto procesu, který trvá rok a půl, jak jste říkal, v září proběhlo páté kolo jednání, zaznamenali jste nějakou změnu, nějaké niance eh, v tom kubánském postoji v důsledku nového scénáře normalizace diplomatických vztahů s USA? Mám tím na mysli, zda to mělo nějaký dopad. Já předpokládám a priori, že ano, ale vy tedy jste se toho účastnil, můžete tedy říct, zda jste eh, viděl v tom jednání s kubánskými úřady eh, nějakou změnu po té, co zaznamenali tento revoluční průlom, historický průlom v diplomatických vztazích s USA. Já mám pocit, že asi by to mělo mít nějaký dopad na jednání o dohodě s námi, protože možná kubánská strana se bude cítit příjemněji na té mezinárodní scéně a možná už pak třeba nebude tolik potřebovat tu dohodu s EU jako dříve, protože dosáhli právě té normalizace s nejdůležitějším e, státem e, té jejich oblasti, který je pro ně vlastně důležitější než Evropa. Takže jestli jste zaznamenali nějakou takovou to změnu. Dále. Mám pocit, že ta dohoda z hlediska obchodního, vy jste říkal, že se nemá jednat o dohodu o preferencích, že tam není toho tolik o přístupu eh, na trh a podobně. A je to dobře, chápu, je to spíše otázka spolupráce, zlepšení celních systémů. Je tam něco o investicích nebo můžete trochu osvětlit ten ekonomický a obchodní pilíř této dohody? Za třetím. Já tu naši dohodu vnímám v zásadě jako snahu EU zaujmout nějaký postoj k tomu eh, přechodu eh, Kuby, ať už k tomu dojde dříve nebo později. Prostě i z biologických důvodů se ten režim musí změnit a uvidíme, jak tyto změny proběhnou. Ta dohoda, o které jednáte, předpokládám, chce posílit eh, vlastně postavení EU i v té době, blížící se změny režimu nebo i případného zachování režimu. Já si tedy myslím, že samotná podstata toho režimu se nezměnila. Vy hovoříte o změně a kontinuitě, ale já si myslím, že z politického hlediska ten režim se zatím nezměnil. A z tohoto pohledu bych také vás chtěl upozornit na to, že tento parlament vždy přikládal velký význam lidským právům. E, já jsem rád, že došlo k tomuto dialogu e, na úrovni Vysokého komisariátu pro lidská práva EU, ale myslím si, že i v této otázce musíme vytrvat. Vy víte, že tento parlament velice lpí na lidských právech, víte, že Eh, kubánští obhájci lidských práv dostali eh, několikrát Sachorovovu cenu od tohoto parlamentu a proto si myslím, že je důležité, aby tedy jste brali v potaz tu snahu Evropského parlamentu hájit lidská práva v různých zemích světa. Takže byl bych rád, kdyby eh, i toto se odrazilo v obsahu eh, dohody, například zmínka o umluvě o lidských právech OSN a podobně. Pokud jde o tu eh, změnu režimu, nevím, jestli to bude jako v Číně, kde došlo třeba ke změnám ekonomickým, ale došlo ke změnám politickým. Ale jak jsem říkal, čas běží a z biologických důvodů tady ten režim se bude muset nějak změnit. A pak ještě poslední věc. Americké embargo, o kterém jste hovořil. Mě by zajímalo, jak vy se na to díváte. Já nejsem moc velký optimista. Ehm, nevím, co říká Obama, co říká Clintonová, ale to embargo totiž není v kompetenci Bílého domu, to je v kompetenci kongresu. A dokud se nezmění většina v kongresu, tak eh, dost se nedovedu představit, že by se změnil přístup USA k embargu. Ale zajímalo by mě více podrobností, jak vy se na to díváte, jak vy vnímáte možný vývoj v této oblasti eh, ze strany sněmovny reprezentantů a senátu USA. Děkuji. Děkuji. A teď pan Buštinár. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, pane Leflere, za váš příspěvek. Musím říct, že to bylo velmi souhrné a nesmírně důležité pro to, abychom lépe pochopili komplexnost našich vztahů s Kubou. Já e, úvodem řeknu, že se podle mého názoru musíme dívat na Kubu takovými e, E, třemi různými pohledy. Nejprve je to otázka vztahu Kuby se Spojenými státy. Jistě, z historického pohledu jsme možná e, měli e, lepší pozici, ale byli jsme zaskočeni, překvapeni kroky, které učinili Spojené státy a rychlostí té bilaterální agendy. Začalo to návštěvou ministra obchodu v Havaně amerického ministra a je to vlastně poprvé, co americký prezident při eh, řeči na eh, eh, půdě OSN kritizoval kongres za to, že embargo nezrušil. To je skutečně neuvěřitelné a ukazuje to, že tady je skutečně velká angažovanost ze strany Američanů ty vztahy s Kubou posílit. Za druhé, nezapomínejme, že v rámci té americké dimenze Obama učinil to, co učinil navzdory republikánské opozici v kongresu a navzdory e, vlastně e, kubánské lobby v Americe, Eh, která eh, opravdu hodně tlačí eh, na senátory, na kongresmeny obecně a přitom se blíží volby. Není to tedy malá věc, co Obama učinil. A za třetí, Evropa tady má historické vztahy s Kubou především jsou tady určité zájmy a závazky a některé členské státy tady mají vlastně velmi historické vztahy a také dávali najevo své připr- svou připravenost posílit spolupráci s Kubou. Takže vlastně eh, Evropa neměla být překvapena jinými, měla by být efektivnější, pragmatičtější v jednání s Kubou. A Evropa si dobře a plně uvědomuje, že v době změn Eh, kterým dochází i v Latinské Americe, je Kuba jedním z takových eh, našich, eh, jednou z našich možností, jak také hrát roli v Latinské Americe, protože tady musíme zohlednit tu roli, ať v dobrém či méně dobrém, kterou Kuba hrála celou dobu. Takže neměli bychom na Kubu nahlížet pouze prismatem svých pocitů, ale také s určitou mírou pragmatismu a e, posunout se k určité efektivitě v těch, v těch vztazích e, a prostě být tím pádem silou, která může v dobrém ovlivnit věci jak na Kubě, tak v Latinské Americe jako celku. A ještě něco, nezapomínejme, že Kuba je e, samotná a že Kuba je tady pouze e, mezi Amerikou a Evropou. Čína. Čína je velice přítomná e, v dnešní době v Latinské Americe a já jsem přesvědčen, že Čína bude velmi brzy velmi aktivní a přítomná na eh, Kubě. A to samé platí pro Rusko. Pokud eh, naše analýzy, naše reflexe, naše uvažování bude příliš dlouho trvat, no tak nám zase ujede vlak a eh, nepovede se nám vlastně to, co bychom s touto zemí měli dělat Eh, a jenom proto, že to podpoří pouze několik členských států. Takže já jsem přesvědčen, že celá ta jednání eh, i s těmi plusy a mínusy pro nás představují možnost, jak věci na Kubě ovlivnit s určitou poměrně vysokou mírou závisti vidím, že američanům se podařilo, že někteří politický vězni byli již osvobozeni. Nám, Evropanům, se to nepodařilo. Jak to, že američanům ano? My prostě e, jsme buď zklamali, anebo jsme byli málo efektivní. A ještě něco jsou tady určité změny, které jsou znepokojující v Latinské Americe. A s určitou mírou spolupráce mezi Kubou a e, Evropou by e, tyto změny mohly být lépe řízeny. Například se jedná o pád ekonomiky v Brazílii s těmi regionálními dopady a tak dále. Kuba, ať už se nám to líbí nebo ne, a vy jste to zmínil a já jsem to chtěl také e, zdůraznit, Kuba velmi efektivně řešila tu epidemii eboli Celá řada lékařů, expertů se na tom podílela, byli posláni do Afriky a tak trochu se to lišilo od té naší perspektivy. Ukázalo se, že Kubáci mají své vlastní páky a nástroje, jak hrát roli a mít vliv v určitém regionu, jak řešit určité situace a Evropa a Kuba nepochybně mohou v tomto směru také nalézt větší míru spolupráce. Děkuji vám. A paní Zober je posledním, eh, kdo si vezme slovo. Ah, Děkuji vám, pane předsedo za tento e, příspěvek. Vám chci poděkovat, pane Leflere. My už jsme se vícekrát sešli konkrétně v rámci e, schromáždění Eurolat. E, já mám v zásadě dvě otázky, které bych tady chtěla sformulovat. Za prvé, je zřejmé, že prožíváme historickou chvíli historickou, protože se tady upouští od celé řady politických postupů, postupů, které vedly k izolaci kubánského lidu. Z našeho pohledu jsou tyto politiky, tyto kroky opouštěny, protože se neosvědčily neosvědčili se při dosažení určitých cílů, které jsme si stanovili. Takže tady nepochybně vidíme určitý změněný pohled a postoj jak Spojených států, tak Evropy. Ale pravdou je, že pokud to, co chceme dosáhnout, je normalizovaný dialog, dialog mezi rovnými stranami, tak jsou tady dvě achilovy paty, které eh, tady stále přetrvávají v tom dialogu, pokud to má být dialog opravdu rovných partnerů. A ne dialog dvou stran, kde jedna má víc výhod než druhá. Když jsem slyšela, jak pan Leffler popisuje jednání s Kubou, tak se mi zdá velice zvláštní, že Kuba posílila, prohloubila své vztahy se spojenými státy, protože v zásadě tady hovoříme o politickém nástroji s velmi zásadním eh, symbolickým eh, prvkem, který ovšem nemá, eh, po kterém nenásleduje nějaký účinný diplomatický další krok. A moje otázka k panu Lefflerovi je následující. Co si myslíte o možnosti takového, takové výjimky ze společného postupu v Evropě? a bude komise e, v situaci, kdy umožní radě či některému z členů rady, aby se odchýlili od té společné pozice. A pak je tady otázka embargo. To zdaleka ještě nebylo zrušeno, stále ještě platí. A vzhledem k našim vztahům s Kubou a vzhledem ke vztahům Spojených států s Kubou se táží, jakou roli hrála Evropská komise při eh, pokusu eh, tedy zrušit to embargo. Pan Lefler o tom v tomto směru mluvil. Předseda, děkuji vám, paní Zober. Nevidím tady žádné další žádosti o slovo, takže já si myslím, že bychom teď měli dát panu Leflerovi příležitost, aby odpověděl v nějakých 10-12 minutách maximálně na dotazy, které mu byly položeny. Děkuji vám. Děkuji za e, vaše poznámky a za vaše dotazy. A pokusím se jednotlivými těmi skupinami e, témat e, zabývat. Jde o změnu v politice Unie, o otázku role spojen, společného stanoviska, otázku budoucích kroků, o postoj Spojených států, o e, vývoj e, situace na ostrově a e, také jde o celkové to mezinárodní klima, ve kterém se to všechno odhrává. Pan Keller řekl, že si znovu přečetl to společné, ten společný postoj a nenašel na tom nic eh, co by člověk mohl spochybňovat. Jistě, to je velice všeobecný text, je to velmi známá eh, pozice z eh, Evropské unie, kde říkáme, jakou společnost bychom chtěli tam mít. Není to nějaká prostě radikální řeč, je to určitá je to prostě tak, že tam nejsou žádné návody. Ono to prostě, ale má ten nedostatek, že vyda, nelze většinou dělat zahraniční politiku tak, že určité stanovisko vydáte v e, veřejném věstníku. Ale bylo jasné, že když nám rada nabídla vyjednávací mandát, politickému dialogu, k, ohledně dohody o politickém dialogu a spolupráci, tak dlouhodobý cíl prosazování změny a doprovod e, té změny na Kubě je něco, co zůstává stále platné. Je to prostě mutualizace toho, co nebylo společným postojem, ale postojem Evropské unie. Takzvaná mutualizace je důležitá, protože to znamená, že e, pokud e, se s e, vašimi partnery na něčem dohodnete, tak se dohodnete především na určitém souboru takových takových kroků či na takovém rámci, v rámci kterého potom tu spolupráci a ten dialog realizujete co chceme dělat, čeho chceme dosáhnout. Řada z vás řekla, že před drahnou dobou, nevím, kdo to byl, byl to nějaký americký novinář, který karikoval e, zahraniční politiku Unie e, e, jako prostě akt ho, hovořit, hovořit velice, velice mírně a přitom ukazovat velký eh, kus cukru. My na to byč příliš nevěříme. Já myslím, že bychom na tenhle postoj měli být hrdí. My prostě nechceme nikoho zraňovat byčem. Eh, my se chceme postarat, aby lidé nebyli zraňováni, abychom je přesvědčovali argumenty, spíš než abychom jim násilím vnucovali nějaké změny. Nemáme žádné nástroje, abychom implementovali změny kdekoliv mimo území Unie. My je můžeme navrhnout, my je můžeme prosazovat, podporovat, ale v konci konců, pokud nějaká země, nějaký stát, nějaký národ, ať už se jedná o jakoukoliv zemi, se eh, v tomto směru sami do té práce nepustí, sami se v tom neangažují, tak se nedá nic dělat. To samé platí jak pro Kubu, tak další e, řadu zemí na světě, e, pro celou řadu států na celém světě toto platí, e, protože i tam E, existují vlády, e, které jsou už u moci velmi dlouho, stvořené jsou jednou stranou, e, se kterými Unie vstoupila do jednání či dohodla se na nějakých vzájemných dohodách poměrně nedávno, mimochodem, aniž by k tomu měla nějakých námitek. Prostě musíme uznat, že věci se dějí různou rychlostí, musíme se držet před sebou ty své cíle a své hodnoty a samozřejmě zřejmě je to e, otázka toho, té dohody o politickém dialogu a spolupráci. E, kterou vnímáme, jak také řekla paní Korafa, jako e, určitý nástroj partnerství, e, rovná partnerství, zdali bereme jako rovné partnerství, když je na jedné straně 500 milionů a na druhé 10 milionů obyvatel, to už je zase něco jiného. Ale nepochybně se mnou souhlasíte, že v tomto partnerství a v tomto dialogu se budeme dál držet svých zásadních hodnot a budeme je obhajovat. A to je například také možnost, aby lidé projevovali své názory, aby měli tu možnost je projevovat, protože to si myslíme, že je nejlepší způsob, jak prosazovat a po, pros, realizovat změny ve společnosti. A v tomto směru budeme také ten dialog na Kubě eh, podporovat a budeme v ním pokračovat. A budeme se snažit spolupracovat s kubánskou vládou, ale i s dalšími aktéry a budeme se mm, snažit se eh, s, s spojit a spolupracovat, samozřejmě vždy při e, dodržování e, zákonů e, a práva i s dalšími, s co největším počtem dalších segmentů společnosti na Kubě to přibližování eh, mezi Kubou a Unii eh, a Spojenými státy je velmi vítané. Řekl jsem to ve svém úvodu. Je to dobré pro Kubu, pro Spojené státy, je to dobré pro západní polokouly a je to dobré pro nás. Do určité míry eh, to ovšem naše, patrně naše jednání trochu činí obtížnějším, protože naši partneři jsou trochu sebevědomější eh, eh, než třeba před eh, rokem. A samozřejmě je, mají teď před sebou ten potenciál velkých vztahů e, se svým velkým sousedem na severu a to samozřejmě, a to je zcela pochopitelné a správné, je hodně zaměstnává v Havaně, ale ještě něco, a to je třeba říct velmi jednoznačně. To, co Kuba a Spojené státy udělali, je, že znovu tady nastavili diplomatické vztahy. Unie Eh, jako Unie měla eh, vlastně eh, vztahy s Kubou, diplomatické vztahy více jak 30 let, některé naše členské státy ještě déle. My jsme prostě v úplně jiné situaci. Pokud vezmeme venezuelskou ropu na jedné straně, je možná, že to Venezuela vzhledem k tomu, jak to tam vypadá, brzy udělá sama, tak Unie je e, skutečně e, zdaleka největším obchodním partnerem Kuby, největším investorem na Kubě a tím pádem nejvýznamnějším partnerem v ekonomických změnách a modernizaci. A to stále platí a to stále bude platit mimo, minimálně po poměrně dlouhou dobu. A je rovněž jasné, že tak, jak se Kuba bude posouvat k těsnějším vztahům se spojenými státy, a e, jak prostě si uvědomí a bude analyzovat e, perspektivy e, vztahů nad, za tím embargem, po tom embargu, tak zároveň si Kubánci velmi dobře uvědomují, že během své historie v 20. století, tu první polovinu 20. století byli téměř E, úplně závislí na tomto velkém sousedu a v, tom, v té druhé polovině 20. století byli téměř úplně závislí zase na jiné velké zemi, trochu dál. A tyto dvě závislosti prostě Kubě neposloužily, jiným různým způsobem, ale neposloužily. A Kubánci si určitě bolestně uvědomují, že příště by neměli sázet všechno na jednu stranu, na e, takzvaně se nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku. E, a tady je třeba vním to, eh, že Unie eh, by měla být vnímána jako užitečný třetí eh, partner a že bychom se měli zasadit za to, aby nám bylo v tomto směru věřeno. A myslím, že tomu tak je. Takže si nemusíme dělat starosti s tím, že by, nás Kuba přes, že by jsme Kubu přestali zajímat, že by se od nás odvrátila. Ne kvůli Spojeným státům, ne kvůli Rubě. Ta bude muset učinit velmi dlouhou cestu, aby se dostala tam, kde by byla před 20 lety na Kubě. A to samé platí pro Čínu. My vítáme e, další jednání Číny s Kubou, další e, vlastně angažovanost jako e, investor, jako hospodářský partner a tak dále. Ale to je dobrá zpráva. Ale myslím, že místa je tam hodně pro všechny pro nás, pro všechny. Takže to je dobrá zpráva, měli bychom v tomto směru se cítit jako do toho opravdu e, za pojení. Je to takové to tento dvojité přechodné období, jak o tom hovořila paní Desarnes, e, v oblasti ekonomiky, v oblasti demokracie, to je velmi případné, to je úplně pravda. A je to vlastně, jsou to dva eh, procesy, které jsou velmi propojené a jeden bez druhého by nebyl zcela úspěšný. Já osobně se nedomnívám, že že eh, prostě bez té druhé součásti není úplně eh, možná. A myslím, že je to také otázka určité kontinuity. Je možno modernizovat stávající systém a učinit ho efektivnějším, dynamičtějším, vytvářet přitom více pracovních příležitostí a učinit e, ho konkurenceschopnější, ale e, toto dělat bez eh, demokratických změn, eh, to eh, prostě tady nemá velký precedens. Není tady takových mnoho příkladů na světě, které by toto vidění podporovaly. Ale možná, že naše vidění je omezené. Každopádně budeme hledat nové možnosti i v rámci třeba sektoru zemědělství ve spolupráci s těmi zemědělskými družstvy družství a e, pokusíme se také přispět k tomu, aby třeba ta zemědělská družstva měla mnohem větší míru autonomie, svobody rozhodování a mohla se tak trochu e, rozhodovat o tom, co budou dělat. Ale to je všechno běh na velmi dlouhou trať. A ta cesta je stejně dlouhá, jestli ne delší, v oblasti politické E, tady jsou určité změny, které se realizují, poměrně zásadní e, kroky se činí, e, konkrétně v oblasti zákona, volebního zákona a těch struktur zastupitelské demokracie, ale nepochybně to v krátkodobém období E, nepřinese úplně stejné e, výsledky, jako máme my tady teď u nás, ale určitě to povede k nějaké veřejné diskuzi a ta je nutná. A jedna z zásadních věcí pro nás je, Eh, udělat maximum pro to, abychom rozšířili prostor právě pro veřejný diskurs. Eh, a to v zájmu Kuby a kubánské společnosti jako takové, aby tady prostě se vedla otevřenější diskuze o tom, jak by ta nová, jak by země měla vypadat. A my musíme hledat způsoby, jak Kubánce doprovázet v tomto úsilí. A přitom v té politické oblasti a zároveň také v oblasti hospodářské. Pan Miamon se zmínil o e, tom hospodářském pilíři. Já jsem řekl, že tady se nejedná o nějakou e, preferenční dohodu, protože o to nikdo nikdy nežádal a ono je ostatně vždycky E, obtížnější e, u takové ekonomiky, která je centrálně řízená a je státní, e, si představit, jak to bude všechno implementováno. Je třeba zajistit, aby investoři mohli prostě produktivním způsobem a s jistotou, že pravidla se nebudou rychle měnit, investovat. V Číně Eh, pardon, na Kubě bylo přijat eh, nový zákon zhruba před rokem o eh, investicích. Je to zásadní krok, ale ten zákon musí být ještě převtělen do pevnějších struktur. Samozřejmě zjednodušení, umožnění obchodních výměn je důležité. Je třeba pomoci kubánským eh, subjektům, eh, těm, včetně těch nových, eh, polosamostatných či samostatných, aby se lépe mohli s těmi možnostmi, které mají, popasovat, aby lépe pochopili evropské trhy, aby lépe pochopili Evropskou centrální banku, aby tady prostě mohli zlepšovat kontinuitu a kvalitu tak, aby eh, určité požadavky a očekávání mohly uspokojit. A v těchto oblastech tam opravdu můžeme hodně pomoci. Toto jsou oblasti, které zároveň vlastně tvoří taková přemostění, která zajišťují určitou eh, důvěru eh, a z té technické úrovně se to pak může postupně převinout do té úrovně politické a e, může být posílen e, dialog o dalších reformách a strukturálních změnách e, v kubánské společnosti a na Kubě. To samozřejmě bude trvat určitý čas, ale my jsme poměrně trpěliví a jsme připraveni Kubu doprovázet v tom prostoru a čase, Eh, aby pomohli, eh, aby prostě v zájmu kubánského lidu dospěla k další eh, modernizaci. Děkuji, pane Leflére, děkuji vážené kolegyně a vážení kolegové za vaše příspěvky. Myslím, že to bylo velice užitečné a zajímavé o stavu, tento e, společný rozhovor o stavu vztahů mezi Kubou a Unií a e, Spojenými státy, vzhledem k tomu, že právě skončilo páté kolo jednání na e, Kubě. A tu misi vlastně vedl za Unii právě pan Leffler. Myslím si, že to je také velice velice užitečné, abychom se více zabývali e, touto částí světa a e, tady vy jste také zmínil e, ten rozpočet, pokud tedy ten demokratizační proces a bude pokračovat, pokud tedy jednou dojde k těm svobodným volbám, tak tedy nastanou jistě zásadní změny. To, že toto je pro dnešek všechno a zítra nás čekají v 9 hodin vztahy mezi Unií a Čínou. Děkuji.